dosáhnout pokroku, i když jste silně přesvědčeni o jeho nezbytnosti. A tady můžeme vybudovat spojenectví mezi vysokým představitelem a parlamentem, aby se nám podařilo prosadit věci, eh, na které já sám bych neměl dostatečnou kapacitu. Myslím, že toto zasedání by mohlo být dobrým výchozím bodem pro naší budoucí spolupráci na obhajobě lidských práv po celém světě. Děkuji. A závěrem ještě zpravodajka paní Vizeler Lima. Máte slovo. Thank you, Mr. Borrell, for... Děkuji vám, pane Borelli, za eh, vaše zhrnutí diskuze. Já bych se chtěla přidat eh, k těm, kteří dnes eh, vystoupili. A chtěla bych podobně jako oni zdůraznit to, co té zprávě je. Chtěla bych ale zareagovat na to, abych se vrátila k těm věcem, které byly tady zmíněny mnohokrát, multilateralismus například, což jsou velmi důležité věci, jako je pomoc těm, kteří brání lidská práva, Eh, členové komunity LGBT. Dále jde o násilí na ženách a dívkách, anebo nadnárodní eh, řetězce, firmy, které potlačují práva domorodých obyvatel, nucené sňatky. To jsou všechno problémy, na které jste upozornili ve svých příspěvcích. Eh, pan Borel tady také jmenoval nástroje, které máme k dispozici pozorovatelské mise. Eh, dále eh, je to ten mechanismus pro lidská práva v obchodních dohodách. Já bych na závěr chtěla se vrátit k tomu, co jste říkal, co můžeme udělat my jedna věc, která se neustále vystávala v těch schůzkách, které jsme vedli na přípravě, u přípravy této zprávy, a sice jde o beztrestnost těch, kteří se dopouštějí porušování lidských práv. Potřeba, aby to skončilo, aby eh, se podařilo tyto lidi eh, pohnat před spravedlnost a zajistit eh, potrestání. Je potřeba trvat také na multilateralismus, trvat eh, na tom, aby obchod, eh, průmysl se choval odpovědným způsobem. A v tomto smyslu bych se chtěla zmínit o monitorovacím mechanismu, který eh, by měl fungovat v našich obchodních vztazích, protože jedna věc je uzavřít nějakou dohodu, ale druhá věc je potom dohlednutí na to, aby se ty věci skutečně děly. Musíme podpořit demokracie lidská práva našimi kroky, jak vy, tak i my tady v Evropském parlamentu a tím přispět k tomu, aby došlo k pokroku v této oblasti. Děkuji všem, kteří v diskusi vystoupili. Děkuji a tím končí rozprava k tomuto bodu a hlasování se bude konat zítra. A teď eh, se dostáváme k dalšímu bodu. Pan Borel bude mít příležitost si sednout na druhou stranu, protože eh, následující rozprava se týká společné zahraniční bezpečnostní politiky, jakož i společné bezpečnostní obrané politiky. Je to zpráva kolegy McAllistera, výroční zpráva provádění společné zahraniční bezpečnostní politiky, dále je to zpráva Arnolda Danžána Chtěl bych ještě připomenout, že zase můžete jako obvykle se přihlásit elektronicky od slovo nebo i, e, se můžete přihlásit do Catch the Eye. Pan Borel už se přesunul, až bude připraven, tak e, může začít e, pan McAllister za EPP. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, Výroční zpráva o společné zahraniční bezpečnostní politice eh, za tento rok, eh, myslím, obsahuje znovu ty nejdůležitější záležitosti, které musí EU řešit a naznačuje určité cesty k řešení. První týdny tohoto týdne nám připomněly, že Bezpečnostní prostředí EU je mnohem méně předvídatelné, nejistější a komplikovanější než kdykoliv dříve od konce studené války. Chci zdůraznit tři hlavní zjištění, které jsou obsaženy v mé zprávě. Tak předně multilateralismus je ohrožen. V těchto eh, komplikovaných domách se multilateralismus pochybňuje a jako EU se musíme pevně postavit eh, této tendenci a zajistit, eh, aby vícestraná jednání byla vždy používána pro řešení konfliktů. V současné situaci musí SZBP prosazovat naše zájmy a hodnoty v našem okolí a také po celém světě. Měli bychom využít nového politického cyklu našich institucí a vybudovat Eh, silnou a proaktivní strategickou Evropskou unii. Za druhé, posílení Evropského parlamentu jakožto pilíře SZBP. Během posledního mandátu Evropský parlament sehrál výraznou roli mm, při zprostředkování mírových řešení dlouhodobých konfliktů. Bylo tomu tak na Ukrajině nebo v severní Makedonii. Eh, toto probíhá v rámci dialogu Jean Monnet a mělo by to být eh, eh, a měli bychom v tom pokračovat i v příštích letech. Samozřejmě Evropský parlament eh, musí také dohlížet na implementaci SZBP. Chtěli bychom tedy zajistit strategičtější přístup, větší soudržnost, eh, důslednost a komplementaritu mezi eh, různými nástroji zahraniční a bezpečnostní politiky. Za třetí posílení SZBP, aby dokázala čelit globálním hrozbám. Tak já jsem například přesvědčen, že kvalifikovaná většina, hlasování kvalifikovanou většinou by zefektivnilo Evropskou Českou SZBP a také by to zrychlilo proces rozhodování. Jednomyslnost nás brzdí, když musíme postupovat rychle. Pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku, musíme posílit evropské kapacity a také kapacity na úrovni jednotlivých států, tak aby byly schopny reagovat a zároveň budovat regionální partnerství. Ohlášení předsedkyně komise vybudovat skutečnou obranou politiku vítáme. Vážení kolegové, na závěr chci říci, že žádný stát EU nemůže dnes eh, efektivně reagovat na celosvětové bezpečnostní hrozby. Proto musíme podporovat evropské hodnoty společně a dbát na dodržování eh, pravidel eh, celosvětově. Evropská unie je zásadním hráčem, pokud jde o diplomacii, obchod, rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a postupně také v oblasti bezpečnosti a obrany. EU by měla strategicky postupovat, využívat eh, širokého spektra politika, nástrojů a tak reagovat na výzvy, které eh, jsou mm, v našem bezprostředním sousedství i ve vzdálenějších regionech. Měli bychom tedy vzít osud do svých rukou a se, chopit se své role jako skutečně plnoprávné celosvětové velmoci a oceňuji to, co místo předseda komisem ohlásil eh, na začátku eh, ledna. Myslím, že Evropský parlament ho většinově podporuje. Také bych chtěl poděkovat všem našim kolegům za příspěvky k této zprávě, zejména pak stínovým zpravodajům za velice dobrou a plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji vám a Následující vystoupí jako zpravodaj u té druhé zprávy o bezpečnosti obrané politiky pan Dažan. Pane vysoký představiteli, dovolte bych eh, vám nejprve velmi upřímně poděkoval a poděkoval také stínovým zpravodajům bez ohledu na jejich eh, politickou příslušnost. Měli jsme často spory, ale všichni jsme se snažili eh, ovlivnit znění této každoroční zprávy. Měli názory byly velmi zajímavé. Já bych se ale chtěl věnovat jednomu tématu, které zatím eh, nebylo předmětem pozornosti tady. Jde o to eh, realistické hodnocení obrané politiky, o to potenciál dalšího zlepšení. A v tom duchu jsem také vypracoval svou zprávu. Jde o realistické hodnocení, které musíme provádět ohledem na to, co se děje v našem sousedství. Nechci Eh, citovat všechny ty konflikty podrobně, ale jde o Sýrii, eh, Ukrajinu, džeristické útoky na našem území, ale také v Africe, na Středním východě. Ty krize jsou souběžné, čím dál tím více propojenější a <clears throat> ukazují nám také obrázek eh, čím dál tím bezmocnější Evropy to také má vliv na naše životní jistoty, protože i naše partnerství a eh, spojenectví jsou eh, oslabeny a ten nedávný příklad eh, Středního východu to jenom potvrzuje. <clears throat> Určitě to není pravděpodobně výjimkou a těžko říci. Myslím, já bych řekl, bez pochyby to není výjimkou a Eh, jsme svědky nezodpovědného jednání, zejména v případě eh, Evropanů, kteří si myslí, že jejich bezpečnost zajistí někdo jiný bez toho, aby sami eh, přijali svůj díl zodpovědnosti. To realistické hodnocení ale také spočívá v tom, že musíme poukázat na evropská selhání v případě těchto krizí. A měli bychom zajmout pragmatický přístup, aby Evropa konečně začala jednat a nejenom odsuzovat, komentovat a rozči, eh, rozčilovat se. Měli bychom si uvědomit, že členské státy zůstávají i nadále velmi vá, eh, seriózními aktéry v této oblasti a jejich zájmy se nevždy eh, shodnou. Ani nejmocnější z nich, a já jako francouz to potvrzuji, nedokážou jednat sami. A to včera se také ukázalo v případě Sahelu, jak dobře víte. A Chtěl bych, eh, aby se potvrdily ty nedávné iniciativy, pro abychom jednali skutečně jednotně v oblasti, oblasti obrany. Musíme ale dosáhnout eh, strategického, eh, někoho strategického úspěchu v krátkodobém a střednědobém výhledu. Jsme to my, Evropané, si musí říci, jestli se spokojíme s tím, že budeme pouhými diváky nebo žebráky eh, vůči ostatním, eh, kteří ovlivňují politickou eh, scénu mnohem více než my. A nebo chceme být skutečně aktéry, kteří proto jsou vybaveni dostatečnými prostředky. Vím, že to je kontroverzní téma, chtěl bych jenom upozornit na dvě věci. Jednak jde o ambice, ne o tu realitu a za druhé autonomnost neznamená, že musíme ukončit naše stávající spojenectví nebo partnerství, ale jde spíše o to, jak eh, se sami připravit na krize a jak na ně moci reagovat eh, v souladu s našimi prioritami a zájmy. Eh, říci, že bezpečnostní priority pro nás Evropany nejsou úplně stejné jako těch našich mimoevropských spojenců, není vůbec na škodu. Není to žádný zlom v našich vztazích a musíme být schopni to tak říci tomto sále se hodně hovoří o e, kritických situací vlastně životního prostředí v sociální oblasti, ale já si myslím, že bychom se také měli velmi vážně zamyslet nad naším e, geostrategickým postavením a něco s ním udělat. Děkuji vám a e, jako další má slovo pan vysoký představitel Borel, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji pane Mekalistře, pane Dažane, za vaše práci na přípravě těchto zpráv o SZPP a SBOP. Nejprve eh, chci říci, že jsem velmi rád, že tady neustále zdůrazňujeme klíčovou roli našich hodnot. Jsme eh, vedoucí velmocí na světě díky těmto principům a eh, světový řád založený na pravidlech a mutralismus to je základ naší zahraniční politiky. Musíme být ovšem asertivnější a máme doklady o tom, že to je skutečně potřeba, ať už jde o Libii nebo v podstatě veškeré další regiony, které jsou problematické. Musíme být asertivnější, pokud jde o ochranu našich eh, prvořadých zájmů. Žijeme ve světě mm, silové politiky a musíme eh, tomu přizpůsobit naši eh, zahraniční politiku, mobilizovat veškeré nástroje, které máme. A jak říká vaše zpráva, musíme posílit vazbu mezi interní a externími politikami. To zaznělo již mnohokrát a je, myslím, dobré si to připomenout. A ještě lepší by bylo, kdybychom to dokázali správně implementovat. Vítám váš důraz na to, jak je důležité zajistit adekvátní finanční prostředky, například eh, u externích akcí v rámci příštího VFR. Uvidíme velice v Brzku, jaká ta situace bude. Zejména je důležité ponechat tam dostatek prostředků pro subsaharskou Afriku, pro blízké eh, sousedství. Včera eh, jsem se setkal s francouzským prezidentem a prezidentem pěti zemí Sahelu a řešili jsme problematiku zdrojů, které jsou potřeba proto, abychom jim pomohli vyřešit bezpečnostní problémy, které jsou zároveň našimi bezpečnostními problémy. To jsme tedy společně řešili a Uvidíme, jakou odpověď jim budeme moci příští dne dát zda bude dostatečně dobrá. Pokud jde o partnerství, tak správně říkáte, že pro všechno, co chceme dělat, potřebujeme partnery. Chceme mm, být eh, součástí straného vyjednávání, ale samozřejmě v tom případě nemůžeme být eh, jediný a opuštění, eh, proto jsou potřeba minimálně dva nebo více partnerů. Takže je potřeba hledat podobně smýšlející partnery, regionální bloky, jako je ASEAN, Africká unie, či OSN. Vezměte si například klimatické změny. Eh, rada na posledním zasedání, tedy myslím Evropská rada, hovořila o tom, že je potřeba eh, rozvinout silnou klimatickou diplomaci, aby naše klimatické ambice eh, začaly sdílet i další partneři a státy světa, protože pokud tomu nedojde, tak naše úsilí přijde vniveč. Je potřeba se tedy zapojit do spolupráce s ostatními a zohlednit je v našich klimatických opatřeních, pokud chceme, aby naše opatření byla nakonec úspěšná. Pokud jde o důvěryhodnost, tak je jasné, že o ní přijdeme jakožto geopolitická mocnost, pokud eh, nezajistíme stabilitu a bezpečnost eh, ve svém bezprostředním sousedství a pokud nedokážeme pomoci vyřešit problémy v Libii nebo na západním Balkáně. Pak bude velice obtížné přesvědčit kohokoliv dalšího, že jsme geopolitickou mocností. Je jasné, že musíme posílit podporu eh, a odolnost eh, v Kosovu. V Kosovu teď eh, nefunguje vláda, ale snad bude vytvořena do příštího měsíce, přesto musíte, přesto eh, chceme zdůrazňovat eh, pro celý tento region, včetně Srbska, eh, evropskou cestu. Samozřejmě, že s některými sousedními státy máme komplikované vztahy. Například vztahy s Tureckem jsou ovlivněny bezpečnostními otázkami. V širším regionu existují také znepokojivé situace, například s oblast eh, Středozemního moře, tam eh, se geopoliticky ta situace eh, hodně mění. Zapojují se aktéři jako Rusko či Turecko, které tam ještě například před měsícem nebyly a najednou se hm, dostávají do vedení při řešení tamních problémů. Je potřeba věnovat zvláštní pozornost, správně to říkáte, také jižnímu sousedství, tedy Libii, Iránu, Iráku těm, kteří se stávají teď protagonisty dění. My jsme byli v popředí eh, snahy o deeskalaci, ale ti, kteří se sešli u stolu, se budou muset eh, zasadě to příměří, ale nakonec tam chyběla Evropská unie, byli tam zástupci Ruska a Turecka. Pokud jde o Afriku, tak eh, o Africe se hodně hovoří, je to kontinent, eh, který představuje příslip i výzvy. Mm, já jsem dostal mandát eh, od rady představit na červnovém jednání komplexní akční plán pro Afriku. A věřte mi, že do června zase tolik času nemám, abych takovýto podrobný plán společně s Afrikou sestavil, protože samozřejmě není možné, abychom to dělali jednostranně, není možné pro Afriku připravovat plán, aniž bychom do toho Afričany eh, zapojili. Začal jsem tedy při tom včerejším jednání eh, v Sahelu společně s francouzským prezidentem, který se sešel se zástupci pěti zemí Sahelu. Společně jsme tedy hovořili o tom, co můžeme udělat v rámci spolupráce a postupně budeme takto eh, pokračovat i s Africkou unii v únoru. Pokud jde o Latinskou Ameriku, tak eh, ta je v ohni od Chile po Mexiku. Jsou tam obrovské potíže a je potřeba posilovat naše spolupráci v této oblasti. Je potřeba prosazovat naše zájmy v této oblasti tak, eh, aby tyto země byly stabilní a prosperující. Možná pokud jde o Ázii, to je dnes stabilní region. Já budu eh, příští týden eh, v Dili, kde budu hovořit o strategickém partnerství s Indií. Velice blízko, eh, velice brzy se tedy sejdu také se zástupci Číny. Pokud jde o SBOP, tak zde zmiňujete pokrok, kterého se podařilo dosáhnout, pokud jde o naléhavé výzvy. Těmi naléhavými výzvami, nebo tyto naléhavé výzvy ukazují, že Evropa musí posílit své kapacity v oblasti obrany, co je důležité v rámci SBOP, to je 17 misí, které jsou nasazeny za našimi hranicemi a zde bych chtěl ocenit obrovské nadšení a také nasazení eh, tisícovek mužů a žen, které slouží tímto způsobem pod evropskou vlajkou mnohdy eh, ve velmi nebezpečných situacích. A vaše zpráva velice správně tuto eh, situaci zdůrazňuje, musíme řešit přetrvávající strukturální problémy, kterými naše mise trpí. Musíme zajistit, aby mise SBOP byly silnější, jak pokud jde o personální zdroje, tak o jejich mandát. Já vítám politickou podporu, pokud jde o vytvoření eh, mimorozpočtového mírového nástroje, eh, což by nám mělo umožnit pomoci partnerům, aby se sami postarali eh, o vznik eh, dostatečných bezpečnostních a obraných kapacit. To je například eh, případ Sahelu. Celkově je potřeba rozvíjet strategickou autonomii po světě. Teď krátce k k významu těchto slov. Je to termín eh, citlivý, ale v eh, současném kontextu to znamená, že musíme posilovat své kapacity, abychom byli schopni jednat eh, společně s našimi partnery a případně i sami, pokud je to potřeba. A vaše zpráva zdůrazňuje, že to neznamená, že by Evropská unie měla opustit své partnery, naopak chceme se stát silným globálním partnerem a chceme spolupracovat i s NATO. Bude to ku prospěchu NATO, protože silnější EU znamená i silnější NATO. To jde ruku v ruce. Také zdůrazním význam permanentní strukturální spolupráce v rámci obraného fondu. Vy jako parlament musíte rozhodnout o částkách, které budou věnovány na tento obraný fond, stejně jako na mírový nástroj, který bude základem pro budoucí projekty SBOP. Můžeme samozřejmě mluvit dále o tom, eh, co řešíme. Vaše zpráva eh, to vše velice dobře popisuje. V podstatě s naprosto většinou těch věcí souhlasím, snad jenom zdůrazním, jak důležité využívání nových technologií, včetně umělé inteligence na hranicích. To bude mít obrovské dopady, kdy mm, samozřejmě dáme eh, silný nástroj do ruky nejenom státům, ale někdy i přátelským uskupením. Toto je třeba zohlednit při globálních diskuzích, při stanovování standardů a pravidel a při eh, nasazování nových technologií v oblasti bezpečnosti. Věřím, že Evropané se často ani neuvědomují, jak důležitá tato problematika je a jak důležitá bude a jaké důsledky to může mít pro eh, oblast eh, bezpečnosti, tedy myslím eh, nasazení těch nových technologií, včetně umělé inteligence. A myslím si, že ta budoucnost není až tak příliš vzdálená. Mluvíme o příštích pěti letech, které budou zcela rozhodující. Eh, vesmír a eh, moře, to jsou další oblasti, kde je třeba koordinovat eh, naše interní i externí politiky a nástroje. A tady bych chtěl zdůraznit, tak jak to správně uvádí i vaše zpráva, že satelitní centrum EU bude vyžadovat strukturované, adekvátně strukturované financování, zejména pak z evropského rozpočtu. Jedině tak bude možné eh, udržet eh, příspěvek eh, v této oblasti. Není možné působit po celém světě, když nejsme schopni svět pozorovat. Máme tedy satelitní centrum, ale není možné, aby mu chyběly zdroje pro naplnění svého poslání. Na závěr Chci říci, že v sázce je mnoho a jsou před námi obrovské výzvy. Je potřeba udržet současnou dynamiku při posilování eh, společné bezpečnostní a obrané politiky. Jsou tady problémy, které jsou i v bezprostředním sousedství a v bezprostřední budoucnosti. A ty, myslím, otestují naše schopnosti a ochotu chopit se své role. Ať už jde o e, Libii, uvedu Libii jako příklad. Představte si, že dojde k příměří a že v Berlíně se nám podaří dosáhnout dohody a podaří se dosáhnout politického řešení. Představme si takovou situaci, ale příměří může trvat několik týdnů, ale jistě nemůže fungovat bez dostatečného monitorování. A jsme k tomu připraveni? To je otázka, na kterou budeme muset v blízké budoucnosti hledat odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Herzlichen Dank. Děkuji. A první kolo frakcí zahájí kolega Gáler za EPP. Prosím, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Výzva tohoto parlamentu a naši exekutivy může znít, že e, naše e, úkoly plníme, když jsou v našem bezprostředním zájmu. V Libii nevěřím, že bychom měli rozdílné zájmy. A e, proto byste se měl starat o to, aby všechny Eh, vlády stály na stejné straně. A eh, pak bychom se nemuseli obracet eh, o pomoc Turecku. V Sahelu by bylo potřeba přimět všechny, všechny vlády, aby se řídily i francouzskou úrovní při svém angažmá a co se týče prostředků eh, pro eh, vojenskou eh, mobilitu a obraný fond, ty se nesmějí redukovat. A abych ukončil pozitivně, měli bychom využít tu výhodu a uvědomit si, že existuje ostrov v Ázii, kde Eh, žijí Číňané a přesto se tam konají demokratické eh, volby. Blahopřeji lidem eh, Tajvanu k tomu a přeji si, aby to tak bylo v celé Asii. Děkuji. Děkuji. A nyní za frakci socialistů kolega López. Děkuji, paní předsedkyně. Pěst Během tohoto plenárního zasedání řešíme dvě důležité zprávy, které se týkají eh, bezpečnostní politiky a bezpečnostní a obrané politiky. Takže já chci předně poděkovat panu McAllisterovi, našemu zpravodaji pro SZBP, za odvedenou práci a za velice dobrou spolupráci. Jsou to tedy dvě zprávy, které eh, konstatují, že dnešní svět eh, a Evropa eh, čelí různým problémům, které se liší od těch jimž jsme čelili v předchozích desetiletích. Hrozí mm, nám nové problémy, změna pravidel vícestranných multilaterálních struktur. Je třeba si uvědomit, že spolupráce je společně s dialogem lepší než konkurencem. Evropa se ovšem musí také rozhodnout mm, chopit eh, se svého osudu a k tomu je potřeba zaujmout strategický přístup k naší suverenitě, autonomii jako kontinentu, zajistit vlastní kapacity, abychom byli schopni zhodnotit a ochránit naše hodnoty a zájmy. Zdá se, že současná Evropa je v eh, takovým ostrovem eh, ve velice neklidném eh, světě. Je potřeba tedy mobilizovat dostatek finančních prostředků, vytvořit nové kapacity také v oblasti eh, obrany, posílit spojenectví především s Latinskou Amerikou a s Afrikou a spojit naše úsilí. A proto, pane vysoký představiteli, máte zcela zásadní roli pro příštích pět let. Děkuji. Děkuji. A dále za Renew Europe kolega Pajet. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Aby Evropskou unii bylo slyšet v globálních záležitostech, aby byla brána vážně, musí hovořit jedním hlasem, a to i v zahraniční politice, rozvojové spolupráci a zahraničním obchodě, a také v politice obrany a bezpečnosti. Eh, eh, v oblasti SBOP eh, jsme udělali mnoho, když to porovnáme s dobou před několika lety, ale je potřeba udělat ještě více a je potřeba brát myšlenku <clears throat> společné obrany vážně všemi členskými státy. Cílem je strategická autonomie a Evropa by tak mohla přispět eh, k posílení bezpečnosti Evropanů i transatlantického svazku. Musíme spolupracovat s NATEM a stejně smýšlejícími partnery. Mít silnější eh, evropskou obranu neznamená podrývat NATO. Naopak, silnější Evropa je silnějším partnerem NATO eh, zvýší se tak evropské, evropské vojenské schopnosti, kapacity a když vezmeme v úvahu velikost a schopnost eh, Evropské unie, je zcela zřejmé, že by se měla být schopna sama bránit. Z toho důvodu dobrá spolupráce s NATEM, USA a Kanada je velice důležitá, abychom byli schopni hájit principy mezinárodního práva a multilateralismu, které představují eh, základ dimenze SZBP Evropa i vojenské kapacity. Evropská unie ve své obrané politice musí mít všechno, počínaje personálem přes technologické kapacity a také účinný obraný průmysl. E, to e, vyžaduje finanční příspěvky i překonání politických neschod. Jinak <clears throat> budeme velice slabí e, vedle velkých hráčů, jako jsou USA, Čína, Rusko co se týče evropské obrany a jejich základů, eh, stojíme před významnými výzvami, které si vyžádají naši pozornost a řešení. Děkuji. Děkuji a pokračujeme. Kolega Bytykofr za zelené, prosím. Vážení kolegové, eh, vítěz, vítěz světové politiky, její schopnosti, jak, tomu, eh, jak to nazval Jean-Claude Juncker. To je to eh, nejdůležitější na naší eh, politice. A já s vámi souhlasím, pane místo předsedo, my nesmíme usnout na Vavřínech, musíme se naučit přebírat novou odpovědnost. Ale orientace musí být jasná. Vlastní hodnoty a zájmy bez toho, abychom upadli do pasti velkomocenské politiky. Nemusíme se stát supervelmocí, ale nesmíme také dopustit to, aby eh, po nás existující velmoci šlapaly. K tomu musí Evropská unie zavést celosvětový řád a pořádek a eh, vládu mezinárodního práva. Ta se nesmí stát pouze nostalgickou vzpomínkou. Zpráva pana McAllistra je dobrá zpráva, za ní děkuji a já doufám, že eh, se budeme eh, ubírat tímto směrem i společně s kolegy z národních parlamentů. Děkuji. Děkuji a dále kolegyně Bonfrisko za ID. Prosím. Please, would you use the mic here? Mohla byste, ano, zapnout mikrofon. Děkuji, vážní kolegové. Chtěla bych poděkovat panu McAllisterovi a panu Danžanovu, Danžanovi za jejich zprávy, které nám eh, eh, pomůžou pochopit, jak je eh, možné, že ty krize v našem sousedství vznikly bez toho, aby veškeré úsilí Evropské unie vedlo k nějakému výsledku. Dnes vidíme, že Libii si rozdělují Číňané, Turci a Rusové. A dochází k hroucení iránské jaderné dohody. Já mám na vás jednu otázku, pane vysoký představiteli Borelli. Všechny ty zdroje, které jdou na bezpečnostní obranou politiku v Evropské unii a ty ehm, snahy o strategickou autonomii, eh, Vedlo to ke zlepšení bezpečnosti těch, kteří vás volili do těchto úřadů, tedy občanů Evropské unie? Děkuji a následovat bude za EKR pan Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl v té malé skupině konzervativních poslanců, kteří byli eh, v roce 99 zvoleni, aby se snažili změnit to směřování Evropské unie a reformovat je, aby lépe reflektovala eh, přání našich občanů. Eh, větší důraz na vnitřní trh spíše než federalistické obsese eh, úzké elity a také obrana národní svrchovanosti. Myslím, že nic eh, nesouvisí s tou národní svrchovaností více než ozbrojené síly a víme, že Evropská unie je chce postupně převzít pod svou kontrolu. Já si také vědomuji, že strategické zájmy Británie a evropských demokracií musí být Eh, eh, spojenectví se Spojenými státy v rámci NATO. A já mám obavy eh, u obou těchto bodů. Já jsem byl v opozici vůči společné zahraniční bezpečnostní politici za svou do, celou svou dobu, kdy jsem byl tady v parlamentu. Myslím, že se zabývá věcmi, které by měly spadat do národních kompetencí. Podobně o tom hoře pan Danžan o tragické autonomii, což znamená odděleně od Spojených států, myslím, není to promyšlené pouze. Eh, stručně se to zabývá NATO eh, odchodem eh, Británie, přitom to je vedoucí vojenská mocnost v Evropě. Nemluví se tady o našich transatlantických partnerech. Lekce z dějin nebyly vyslyšeny. Všichni musíme zlepšovat naše národní odbrojené síly, abychom byli eh, dobrými partnery, spojenci. Všichni musíme udělat hm, více pro to, abychom vysvětlili eh, věci související s obranou našim voličům. Ale hlavně musíme být solidární v rámci eh, NATO a nebudovat paralelní struktury, které nevyhnutelně povedou k rozdělení. Přijímáte modrou kartu? Pane Van Ordene, vy jste ne vždy souhlasil s většinou u těchto otázek a ne moc často eh, jsme se shodli eh, s výjimkou našeho eh, postoje k NATO a k potřebě posílit transatlantickou spolupráci. Já si dovolím doufat, že vzhledem k tomu, že toto je vaše poslední plenární zasedání ve Štrasburku, tak že budete nostalgicky vzpomínat na tu společnou práci, kterou jsme tady dělali. Um, uh, Já eh, jsem přijal vaši modrou kartu. Já jsem eh, tady byl i při té předchozí debatě. Tam byly eh, bylo několik poslanců, kteří odmítli modrou kartu nebo odmítli tu otázku. Já opouštím tento parlament s určitým pocitem smutku. 30 let jsem sloužil jako voják, 20 let jsem strávil tady jako politik. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout některých dobrých věcí společně, ale ta tendence, která se teď eh, zrychluje, tak eh, eh, z důvodu odchodu Británie, to je něco, co ve mně zbuzuje velké obavy. Pokračujeme v naší debatě a slova má paní Villanueva eh, za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Nedávná eskalace napětí v Iránu eh, zabití Soleimányho poukázalo na obrovské napětí v tomto regionu. Ano, vy mluvíte o bezpečnosti pro evropské e, občany, ale je potřeba to vnímat e, globálně. A také nesmíme směšovat e, bezpečnost a vojenské operace, protože bezpečnost to je Eh, institut eh, eh, založený na důstojnosti, základních hodnotách, ale znamená to, že se nebudeme vněšovat vojenskými útoky do dalších zemí, ať už je to řízeno z Bílého domu nebo od někud jinak. Chceme být aktérem, který zajišťuje platnost mezinárodního práva, proto musíme posílat, posílit multilateralismu a musíme se podívat Eh, sebekriticky na své eh, konání. Musíme vzít do rukou svůj vlastní eh, osud, stanovit si priority, kde hlavní by měla být diplomacie, dialog a spolupráce. To je sázka na bezpečnost a spravedlivý přístup k dalším zemím. To je cesta, kterou chceme jít podpora demokracie. Děkuji. Dankeschön. Es folgt als nächstes Herr Kollege Děkuji kolega Papadakis za nezařazené jedna minuta. Děkuji věc je jasná. Tyto dvě zprávy eh, dláždí cestu novým válkám v EU ve jménu multilaterální autonomní akce a geopolitické vlády. S NATO nebo bez něj hájí zájmy evropských konglomerátů v soutěži eh, s americkými, čínskými a ruskými konglomeráty eh, oznamujete další imperialistické intervence, zásahy v dalších zemí, ještě mimo NATO zatímco se bude evropský eh, vojenský mechanismus znásobovat. Máme PESCO, eh, máme obraný fond, eh, mechanismus sousedství a něco, co se jmenuje mírový mechanismus, ale není to tím. Všechno to nemá nic společného se zajišťováním hranic a suverenity tak jak eh, tvrdí eh, jedna řecká vláda za druhou. A dokazuje to i eh, dohoda mezi Tureckem a Libií. Lidé se musí postavit proti imperialistickým plánům EU, tak, aby se neměnily hranice. Děkuji. Dále kolega Bazešku. Mm-hmm. <clears throat> Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Zpráva McAllistera a Dan Žána eh, jsou skvělými pokyny pro eh, další práci na vytvoření nezbytné vize a odpovědí eh, které dnes ještě neznáme. Já chci hovořit zpráv, eh, zvláště o zprávě Danžána. Tato zpráva nám poskytuje určitou vizi. Obrana je zcela specifická doména a patří zcela jasně eh, do rámce národní suverenity členských států. Co se týče obrany, tam mají členské státy silný mandát. A já nezdílím tedy názor na společnou obranu. Členské státy mají rozdílné strategie. Ne každý vnímá stejně existující hrozby a panuje také široká škála názorů na užití vojenské síly. Také schází společná vize týkající se úlohy Evropské armády nebo armády Evropské unie. Mezinárodní ústav strategických studií odhaduje, že bychom řečník bez mikrofonu. Ve scénáři, kdy Evropa by byla schopna e, se bránit, řečník bez mikrofonu. Bohužel jste, bohužel jste překročil řečnickou dobu a my máme velice málo času. Omlouvám se a musíme pokračovat, říká paní předsedající Arakovač, minutu a půl. Děkuji. Eh, vážení kolegové, co se týče SBOP, máme před sebou velice dobrý text díky panu Danžánovi a myslím, že je to díky společnému úsilí politických frakcí, že se nám podařilo vypracovat tak eh, excelentní dokument. Jako stínový zpravodaj jsem eh, usiloval o určitou rovnováhu. Je to dobře vyvážený text, kde jsou důležité eh, oblasti pro eh, evropské demokraty, eh, metoda hodnocení kvality. A navíc celá zpráva také zdůrazňuje význam a potřebu hlubší integrace. To je důležitá věc, protože my věříme v Evropské spojené státy, věříme v silnou Evropu a jsme si jisti, že obraná a bezpečnostní politika a její výzvy se podaří vyřešit pouze, když na ty výzvy budeme reagovat rychle. Jenom silná a sjednocená Evropa eh, se bude eh, moci úspěšně postavit eh, rostoucímu populismu, nepřátelským kyberkampaním a dalším problémům touto zprávou se blížíme nejen našim cílům, ale také našim snům. Proto žádám, abychom na, za ní eh, hlasovali. A dále kolegyně Vautmans. V roce 1999 Evropská unie začala řešit otázku, tu slavnou otázku Henryho Kissingera, komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou. A byl vytvořen post vysokého představitele pro zahraniční politiku. Dnes všichni víme, že ta Kissingerova otázka úplně vyřešená nebyla. Vidíme to také dnes, ta situace v Iránu, v Iráku, po smrti generála Sulejmaniho. Všichni, kol, všichni volají všem. Borel, Zajfovi, Macron, Ruanimo a Erdoganovi a Trumpovi a tak dále věci musí být jasnější a efektivnější. Eh, nejenom pro Kissingery, ale pro to, abychom bránili evropské zájmy. Pojďme eh, vašemu postu říkat minister zahraničí, spíše než vysoký představitel. To budou chápat všichni. Budete a také by se měla zrušit eh, to pravidlo jednomyslnosti u zahraniční politiky, abyste mohl eh, eh, jednat a nečekat na to, na čem se dohodnete s ministry zahraničí. Já bych také byla ráda, kdyby existovala skutečná evropská armáda, která bude schopná chránit naše hranice. Jestli se můžeme něco naučit od Američanů a Rusů, tak je to silná zahraniční politika, Eh, která se opírá o silnou armádu, eh, je prospěšná, takže pojďme bojovat za silnější Evropu ve světě. A pane Boreli, my s vámi budeme bojovat eh, tady v parlamentu. A teď následuje paní Neumann na jednu minutu. Vážení kolegové, situace na Blízkém východě je eh, napjatá. Více zbraní tento region neučiní bezpečnějším. Měli bychom spíše eh, usilovat o prevenci a odzbrojování. Ale to se ve zprávě pana Danžáda neobjevuje. Eh, musíme také zlepšit fungování evropských misí Eh, jak to uvádí zpráva pana McAllistera. Měli bychom také eh, mít odpovědnější vyzbrojovací politiku v Evropské unii. Místo toho ta zpráva požaduje na několika místech, aby na obranu eh, ne, příspěvek na obranu byl 2% HDP. A tím také končí konstruktivní spolupráce. Nám jde o e, polit, evropskou politiku s rozumným eh, mixem civilních a vojenských opatření, tak aby skutečně to vedlo k míru. A proto um, uznáváme snahy pana Danžana, ale budeme proti zprávě, pokud naše pozměňovací návrhy nebudou zítra přijaty. Děkujeme, budeme pokračovat kolega Rivier na jednu minutu. Děkuji. Co se týče diplomacie, bezpečnosti a obrany, tak jsem pozorně sledoval eh, vaše příspěvky. A eh, mezi mi stále ještě je určitá víra v národ. Ale když, pokud, i když sdílím jejich, část jejich analýz, co se týče třeba nárůstu islamismu, tak eh, jinak je to nekompatibilní s naší vizí a e, je e, tady snaha o podporu Evropského fondu e, v záležitostech, která spadá pod národní státy. K rozhodování kvalifikovanou většinou mm, je o obranu federální Evropy a to není rozhodnutí lidu pravidlo jednomyslnosti nesmí eh, pochybňovat eh, přednost států, národů. Je třeba eh, snaha omezit tyto věci pro národní podniky, tomu má dechnout určitý, určitý nádech národnost, národních tedy ohledů. Já se nyní zabývám CSFP, to je Eh, moje oblast je tam řada pozitivních um, věcí, zase například svoboda navigace, uh, co, především co se týče Hormuzské úžiny a Azovského moře. A všem vidím uh, také červené linie, kde a dnešní diskuse o Iránu ukazuje, že jsme stále rozděleni v této oblasti v EU a Kromě toho eh, eh, kvalifikovaná většina může dále eh, poškodit tu možnost dále posilovat multilateralismus. Bude pokračovat kolega Valis. Zpráva o implementaci společné bezpečnostní obrané politiky představuje um, požadavek militarizace Evropské unie. Tento trend jde proti ústavním závazkům v některých členských zemí. Zřízení eh, stále eh, spolupráce eh, pozvedá obranou spolupráce na vyšší úroveň, přičemž irská neutralita je součástí ústavy. Zpráva podporuje ehm, budoucí rozvoj mm, kontrastu s touto zprávou která vítá implementaci PESCO a um, činí to právně závazným. Nesouhlasíme s tím, aby to um, čovalo národní legislativu. Společná zahraniční bezpečnostní politika tlač, vyvíjí tlak na irskou neutralitu. A odkazy na některé pozměňovací návrhy, které eh, Evropský účetní dvůr zdůraznil, Eh, že snaha eh, zvýšit militarizaci Evropy je věc, kterou nezdílí všechny členské státy. Jako eh, další má slovo pan Puigdemont i Kazamar. Vážení kolegové, jeden ze silných aspektů Evropské unie je naše takzvaná měkká síla, soft power – kredibilita mm, naší demokracie, lidských práv, snaha bránit se proti totalitářským režimům na celém světě. A právě proto bychom si měli položit otázku. Představme si, co bychom řekli, kdyby pracovní skupina OSN pro uh, volné zadržení řekla, že některá země jen tak zadržela devět lidí a měli by být propuštěny. Bylo by to, vyvolalo by to pozdvižení, sněmovna by protestovala, byly by tady různé politické vejrušky. Ale co kdyby jedna z těch zemí byl členský stát EU? A přitom všechno tohle se ve Španělsku stalo. Takže mě by zajímalo, zda máme snad nějaké dvojí standardy, když se takové věci dějí v rámci Evropské unie. Dvojí standardy jsou jeden z největších problémů pro důvěryhodnost zahraniční politiky a komise by měla požadovat po členských státech stejná kritéria, která požaduje po zbytku světa. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Gál na jednu minutu. Děkuji. Zahraniční politika. Eh, je potřeba zaručit bezpečnost, musíme bojovat proti terorismu, chránit vnější eh, hranice, zadržet migrační vlny a zabránit budoucím migračním vlnám. To jsou všechno eh, témata, která se musí řešit a také bránění regionálním konfliktům a to souvisí také s ochranou míru a stabilitu. Pokud je o společnou bezpečnostní politiku, tak se určitě eh, můžeme uvítat, že si přejeme společný evropský systém, ale potom už je to na členských eh, státech, aby se snažili doma. Třeba u nás doma existuje existují eh, opatření pro eh, budování armády a my na to vydáme 2% HDP. Je důležité, abychom zakročili i v jiných oblastech, eh, třeba jako je západní Balkán. Musíme spolupracovat s Albánií a zase začít jedna ze severní Makedonii. Nesouhlasím s kvalifikovanou většinou, protože malým členským státům to odebírá možnost aby se mohli eh, vyjádřit k důležitým otázkám, které se týkají jejich svrchovanosti. Děkuji a nyní pan Pikula. politike je doneseno konsenzuálně. Istaknuta je úloga Evropské unie. Eh, pokud jde o důležitou úlohu Evropy, co se týče podpory míru a stability a také co se týče stávající úlohy. To je věc, na kterou se musíme soustředit. Eh, pokud jde o SZBP a SBOP, já doufám, eh, že takovéto zprávy budou přijaty v budoucnosti. Také podporuji, abychom nadále pracovali na strategické schopnosti EU. Během příštích týdnů nebo během příští týdnů tohoto roku eh, došlo k nestabilitě v regionu a to je proto, proč Evropská unie musí pokračovat pokračovat eh, v podporování klíčových hodnot spolupráce míru a pokroku. Strategická autonomie s důležitou eh, potřebou EU, aby pracovala eh, na své obrané schopnosti. To je směr, kterým se musíme ubírat. Myslím si, že bychom se měli více soustředit eh, dále na Balkán a to je další znak toho, že chceme pracovat na bezpečnostní politice. Politika sousedství je zárukou pro bezpečnou Evropu a to je signál, který musíme vyslat našim partnerům na jeho východě Evropy. Ehm, budeme dále volat po silné Evropě ve světě vícestranných vztahů a naši občané samozřejmě očekávají výsledky. A nyní jednu uh, minutu a půl. Paní Lojso, za Renew. Evropa. En Syrie, en Libye, au Moyen-Orient, en Ukraine, Eh, v Syrii, Líbii, eh, Ukrajině se ty eh, konflikty protahují a týká se nás všech. Už končí doba nevinnosti a evropský projekt, když ten projev míru mm, se neměl mezovat jenom na obranu. Připomíná to důležitost naší aliance a efektivní multilateralismus a také Eh, volá po evropské obarně, obraně, která nám umožní plnit naše závazky vůči spojencům a jednat hm, autonomně při eh, ochraně našich zájmů. Strategická závislost se stává nutností. Eh, nemůžeme americkým partnerům čítat, že dělají málo nebo příliš v konfliktech, která se nás přímo týkají. Všichni musíme sehrát svoji roli v prevenci konfliktu i v jejich řešení, využít všechny nástroje, které máme. Buďme zprostředkovateli, ale buďme také aktéry při návratu k míru. Musíme akceptovat eh, že musíme vyvinout veškerou politickou sílu, kterou máme. Už nemůžeme nechat ostatní mocnosti, aby eh, určovaly naše geopolitické prostředí. Eh, Evropa je zvyklá mluvit, ale nyní je na čase, aby začala jednat. Filip Deman za, na jednu minutu za ID. Děkuji mnohokrát. Tady padají silná slova a velké principy, ale jenom velmi málo hmatatelných